Otevírám posiedzenie. Dámy a pánové, tímto zahajuji zasedání. Během včerejšího hlasování na plenárním zasedání se použil článek 56 a 57, to bylo přijato a zasedání se Týká se to zasedání, které se konalo v pondělí 14. února. Protože nebyly vneseny, vzneseny žádné námitky na základě článku 211, tak eh, to považujeme za přijaté. Co se týče zprávy paní Matěje, týkající se sjednoceného postupu vyřizování žádosti o povolení k pobytu a výkonu práce. E, toto téma, o tomto tématu se dnes nebude hlasovat. Toto téma bylo jasně diskutováno a dostali jsme jasné prohlášení. Dnešnímu programu prohlášení Rady a Komise zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2010. Včera jsem se setkal premiérkou Chorvatska. Byli tam také přítomní pan Hanes Svoboda. A dále se této schůzky zúčastnil také Gunnar Hockman, předseda delegace EU Chorvatsko. Hovořili jsme o pokroku Chorvatska na jeho cestě do Evropské unie a velice mě těší, že zde dnes se všemi kolegy můžeme diskutovat o tom, jak vypadá pokrok Chorvatska na cestě do EU a jak se jeví budoucnost této země v daném kontextu. Jsem velmi potěšen přítomností pana komisaře Fileho, ale nyní bych požádal pana Janoše Martoniho, který je příslušným ministrem maďarského předsednictví o jeho vystoupení maďarské. Pro maďarské předsednictví je toto téma velice důležité. Prosím, pane Martin, máte slovo. Máte slovo, pane Martony, pane předsedo, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové jménem předsednictví v Evropské unii. Je to pro mě velkým potěšením dnes na plenárním zasedání zde k vám pohovořit. A e, Toto je e, velice dobrá příležitost právě se podívat na to, e, jakého pokroku bylo dosaženo v přistupování Chorvatska a zároveň představit plány maďarského předsednictví pro, ten, pro toto první pololetí. Za prvé bych chtěl eh, uvítat eh, aktivní zapojení úsilí parlamentu, které vyvíjí v rámci procesu rozšiřování. To, jak konstruktivně přispívá k obecné diskuzi o rozšiřování a konkrétně o procesu přistupování Chorvatska. Jak my jsme i zdůraznili již několikrát, rozšiřování znamená posílení míru, demokracie a stability v Evropě. Slouží to i strategickým zájmům Evropské unie a pomáhá to Evropské unii lépe plnit své politické cíle v důležitých oblastech, které jsou klíčovými pro hospodářské oživení a udržitelný růst. Rozšíření je základní hnací silou pro eh, politické a ekonomické reformy a eh, mm, vyvíjí se eh, tempem, které v podstatě je podmiňováno tím, jak případná kandidátská země splňuje kodenská kritéria a jak je schopna na sebe vzít závazky vyplývající se přece z členství. Rozšíření je jednou z hlavních priorit předsednictví a e, naše práce během tohoto pololetí právě e, bude spočívat v tom, že budeme předkládat politiku, která, e, se, která vyplývá tedy z konsensu a z z politiky rozšíření přijaté Evropskou radou v prosinci 2006, stejně tak se závěru 14. prosince 2010. Pokud je o Chorvatsko konkrétně, tak mm, eh, uzavření vyjednávání o přistoupení, tak jak je stanoveno eh, Evropskou radou, je něco, co se rychle blíží. Naším cílem je uzavřít mm, vyjednávání do konce maďarského předsednictví. Ovšem za předpokladu, že eh, Chorvatsko splní ty zbývající kritéria, aby bylo možné uzavřít ještě neuzavřené kapitoly. Také bychom chtěli i uzavřít co nejdříve smlouvu o přistoupení a vlastně tak eh, otevřít cestu pro přistoupení Chorvatska do EU, na což se těšíme. A tak, jak i vy zdůrazňujete ve vašem usnesení, toto poletí bude zásadní pro eh, vyjednávací proces o přistoupení Chorvatska. Nyní velice stručně dovolte, abych se podíval na ještě nedořešené otázky. Doposud od začátku samotného vyjednávání eh, bylo otevřeno 34 kapitol z 35 tedy ty byly otevřeny pro účely vyjednávání, z čehož 28 bylo předběžně uzavřeno. Tudíž velice se rychle blížíme k uzavření vyjednávání, nicméně stále ještě eh, nás čekají určité náročné eh, kapitoly jako hospodářská soutěž, zemědělství, rozvoj venkova, rybolov, regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů, soudnictví, tedy justice a základní práva a finanční a rozpočtová ustanovení. Samozřejmě něco z toho má eh, dopady na rozpočty. V závěrech rady na téma Chorvatska, které byly přijaty v prosinci, jsme zdůraznili eh, klíčové aspekty, kde ještě je třeba učinit určitý pokrok. Vy jste o tom byli informováni. Chtěli bychom zdůraznit některé body, které také i eh, jsou patřičně reflektovány ve vašem usnesení. Rada vzala na vědomí, že Chorvatsko v řadě oblastí učinilo dobrý pokrok, včetně stavu právního státu, včetně boje proti korupci na nejvyšších úrovních. Zároveň je jasné, že je třeba ještě, aby vyvinuli další úsilí, což se týká nezávislosti soudnictví, efektivity výkonu soudnictví a boje proti korupci na všech úrovních. Rada rovněž apeluje na Chorvatsko, aby zintenzivnilo úsilí, aby bylo schopno splnit stávající kritéria, která ještě neplní, včetně jako toho, že musí mm, eh, být schopno tedy eh, zlepšit eh, zlepšit se v oblasti hospodářské politiky, soudnictví a základních práv. Zde dovolte, abych zdůraznil, že velkou pozornost věnujeme monitoringu a mm, tomu, do jaké míry vůbec Chorvatsko plní stávající AKY a jak e, je schopno administrativně zvládat e, požadované e, náležitosti. Zvláště i komise provádí pravidelné hodnocení, eh, které se týká stavu soudnictví a základních práv. Tuto jednu zprávu tedy o soudnictví a základních práva, právech předloží v mm, přes, eh, březnu, aby tato kapitola mohla být uzavřena na konci na konci proletí. Kromě toho eh, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, to je další téma, kde rada tedy kvituje, že Eh, Chorvatsko eh, spolupracuje a že ta spolupráce je zásadní právě. A nyní i e, e, nová tedy mezirezortní task force, pracovní skupina, se začala zabývat e, novými cestami a rada apeluje na Chorvatsko, aby ještě poskytlo nezbytné podklady pro administrativní šetření, aby poskytlo i vojenské různé materiály. Kromě toho i rada uvítala aktivní roli Chorvatska v regionální spolupráci, kterou zde hraje, kdy Chorvatsko se snaží Eh, o nastolení stavu eh, klidu v regionu. Dále i na konci eh, listopadu vstoupila v účinnost smlouva se Slovinskem, což je velký pokrok tímto směrem. Vzhledem k tomu, že je třeba, aby zde panovaly dobré sousedské vztahy, tak rada apeluje na Chorvatsko, aby Eh, ve svém úsilí pokračovala, pokračovalo a snažilo se eh, vyřešit ještě nevyřešené bilaterální a regionální problémy v součinnosti samozřejmě s těmi dotčenými sousedními státy. Závěrem dovolte, abych zopakoval, že stále ještě nás čeká hodně práce během našeho předsednictví. Chorvatsko by mělo vyvinout větší úsilí při plnění eh, daných kritérií, mělo by zlepšit Eh, zlepšit eh, eh, i to, čeho již dosáhlo, tedy mělo by řešit otázky spojené s povinnostmi, které vyplývají z přistoupení a my proto zde mm, spoleháme na spolupráci a podporu všech členských států, na podporu Evropské komise a samozřejmě i v neposlední řadě spoleháme hodně zde v tomto na Evropský parlament, že nám pomůže v tomto úsilí, je zásadní, abychom nestráceli tempo, tak abychom mohli eh, vyjednávání uzavřít úspěšně, tak jak jsme to i zdůraznili, protože toto figuruje eh, jako jedna z priorit maďarského předsednictví do konce, tedy června, tedy do konce našeho předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, hm, děkuji, hm, pane předsedo Rady tedy. Politika sousedství je velice důležitou politikou Evropské unie, eh, středomoří, východní partnerství, ale především, především západní Balkán. Pane komisaři chvíle, hm, vy jste zodpovědný za naši politiku sousedství. Ano, já jsem odpovědný za celou oblast rozšíření. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Rád bych poděkoval panu zpravodaji, panu Hanesu Svobodovi, který je zpravodajem za Chorvatsko a rád bych ocenil jeho velice spravedlivou a vyváženou zprávu která uznává obrovský pokrok, který dosáhlo Chorvatsko při plnění kritérií pro vstup zároveň uznává veškeré úsilí, které ještě musí být vykonáno, aby došlo k dokončení jednání. Evropská unie i Chorvatsko uzavřeli zatím 28 z 35 kapitol. Ministerská konference z 19.4. by měla být schopna ještě uzavřít další kapitoly, které buď Chorvatsko už splnilo, nebo je blízko plnění stanovených kritérií, tak jak bylo už v prosinci 2010 stanoveno Radou pro všeobecné záležitosti, dokončení těchto jednání je opravdu na dosah. Tak jak je tomu u všech jednání, musíme reagovat na ty nejobtížnější záležitosti v té poslední etapě, jak se o tom zmínil i pan ministr, maďarské předsednictví už se zmínilo o svém cíli dokončit toto jednání v první polovině roku 2011 v případě, že veškerá kritéria, která byla stanovena, budou splněna. Je to ambiciozní cíl, který může být dosažen pouze, pokud Chorvatsko bude nadále vyvíjet výjimečné úsilí v plnění všech otevřených ještě požadavků. Hlavní zatím nedokončené oblasti jsou kritéria, která se dotýkají kapitoly 23, soudnictví a základní zásadní práva a rovněž osmička, hospodářská soutěž. Chorvatsko pracuje tvrdě v obou těchto oblastech, ovšem nyní Eh, nastal čas eh, pro tu koncovou rovinku. Pokud jde o soudnictví a základní práva, ty hlavní oblasti, kde požadujeme, aby Chorvatsko ještě zvýšilo své úsilí, jsou nasledující. Vytvoření opravdu důvěryhodné a stabilní, mm, stabilní, um, stabilních eh, kritérií v oblasti boje proti korupci. Dále je to nestrannost a profesionalismus místního soudnictví. Dále je to mm, reakce nebo řešení beztrestnosti válečných zločinů. A zároveň jsou to programy, které se týkají návratu uprchlíků, zlepšení realizace a implementace práv menšin. Dále je to plná spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. To je další požadavek. Ve všech těchto oblastech jsou jasná stanovená kritéria, která musí Chorvatsko splnit a komise v stávajícím období analyzuje pokrok Chorvatska ve vztahu ke každému tomuto kritériu, které budou zohledněny v naší zprávě v mezičase nebo v poločase, které bychom chtěli předložit v polovině března. Já jsem vedla velice konstruktivní Eh, jednání s panem premiérem Kosorem včera a hovořili jsme zároveň o důležitosti udržení této hybné síly v rámci přístupových jednání a zároveň eh, o práci, která nás čeká ještě v těch otevřených kapitolách. Chorvatské úřady jsou si vědomí toho, co je ještě čeká těchto oblastech a byl jsem nesmírně rád, že mě pan premiér osobně ujistil o tom, že ta práce opravdu všechno úsilí bude pokračovat naplno až do toho okamžiku, kdy celý celé, celý vyjednávací proces bude dokončen. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, maximálně souhlasím s těmi, kteří chtějí, aby Evropská unie nekladla nějaké zbytečné překážky Chorvatsku, ale zároveň, aby neupustila od svých požadavků. Musí to být zásada určité kondicionality, která je samozřejmě aplikována pro všechny členské země a zároveň odhodlání či angažovanost na straně, členské, na straně členských států, na, na straně Evropské unie. To vše je základem vyjednávacího procesu rozšiřování a jeho důvěryhodnosti. Evropská komise bude nadále podporovat Chorvatsko, které opravdu tvrdě pracuje na cestě přistoupení do Evropské unie. A já jsem si jistý a souhlasím s panem ministrem Martonem v tom, že členské státy musí rozhodnou a rozhodnou o tom, že tato jednání budou dokončena, jakmile budeme schopni zhodnotit Eh, to, do jaké míry byla zbývající kritéria splněná. Jsem si jistý, že když Evropský parlament bude požádán o souhlas eh, s návrhem této přistupové smlouvy, že bude hrát zásadní roli v souladu s konstruktivním přístupem, který Evropský parlament projevil v rámci vyjednávacího procesu s Chorvatskem. Společně s panem zpravodajem Svobodou jsem přesvědčen o tom, že občané Chorvatska poté, mm, co jsme na ně apelovali, aby schválili tento, toto rozšíření, budou eh, schopni rovněž přijít eh, se svými zástupci v Evropském parlamentu, co možná nejdříve po tomto procesu. Děkujeme, pane komisaři, říká pan předseda. A nyní poprosíme zástupce politických skupin. Prvním je pan Hanes Svoboda, který je zpravodajem pro Chorvatsko a zároveň místo předsedou socialistů a demokratů. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych nejprve poděkoval všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Ta vedla k tomu, že vznikla zpráva, která snad najde širokou podporu. Vážený pane předsedo, já bych rád začal velmi úspěšnou návštěvou premiérky Kosorové zde v Evropském parlamentu. Vy jste, pane ministerský předsedo, uvedl, že eh, přistoupení Chorvatska je důležité nejenom pro Chorvatsko, ale pro celý region. A zde chci říci toto. Když nějaká země splní své úkoly, tak my musíme dodržet své sliby, které jsme dali v souvislosti s přistoupením. Jak také řekl pan ministr Martony a pan komisař, ještě není vše hotovo. Ještě je třeba udělat poslední kroky reform, tak abychom dospěli ke společnému cíli uzavřít přístupovou smlouvu v červnu. V rozhovoru s paní Kosor eh, hovořil pan Martin Schulz o Koranském zálivu a to by se dříve řešilo formou války, ale nyní sedíme eh, u stolu a hledáme řešení cestou vyjednávání. A to je právě příklad, že takovéto konflikty se nyní neřeší sporem, ale dlouhým vyjednáváním. Důležité je, zde, zde, zde EU táhne za jeden pro vás vláda i opozice. Hovořil jsem se s Zoranem Milanovičem představitelem sociální demokracie a to potvrdilo mé domněnky. Můžeme se podívat také na příklad Albánie, jak je důležité, abychom ve společných záležitostech postupovali společně navzdory všem politickým sporům. A proto bychom měli do Záhřebu a do Chorvatska vyslat tento signál. Ano, my, Rada, Komise a Evropský parlament si společně přejeme, aby vyjednávání byla uzavřena do června, abychom eh, mohli tento proces schválit na podzim tak, aby mohl proběhnout proces ratifikace. Ale žádáme Chorvatsko, aby ještě vyřešilo otevřené kapitoly, například boji proti korupci. Již učinilo odvážné kroky, ale ještě je třeba několik kroků udělat. To se týká také reformy soudnictví anebo chorvatských loděnic. I zde je ještě určitá práce. Ale jsou to věci, které neznamenají žádnou blokádu, ale Eh, dávají nám naději, že Chorvatsko tyto úkoly ještě splní. Vážené kolegyně, vážení kolegové, proto bychom měli dnes vyslat společný signál Chorvatsku a celému regionu. Kdo splní své úkoly, tak pro toho budou také dodrženy sliby Evropské unie, že se tyto země mohou stát členy EU. A vy jste, pane předsedo, říkal, je užitečné, když přijmeme Chorvatsko do našich řad, když splní své úkoly. Proto děkuji všem stínovým zpravodajům. Pokud se nám podaří tento společný signál vyslat do Chorvatska, přispějeme k mírové integraci celého regionu. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Pan Bernd Poslt, EPP Vážení pane komisáře. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, musím říci, že to je pro mě dnes velmi pohnutý moment. Letos je to těž 20 let, kdy demokratické hnutí ve Slovinsku a v Chorvatsku se upevnilo. Bylo staré asi rok, slavilo se tak jako v Maďarsku, v České republice a jinde. A pak přišlo brutální přepadení jugoslávské armády červnu roku 1991 a zdálo se, že kolo dějin se otáčí zpět. A já jsem byl přítomen, když eh, rozkvétající malá Evropa ve Vukovaru byla ničena a 100 tisíce lidí přišlo o svůj domov a také o život. Od té doby jsem měl tu čest doprovázet cestu Chorvatska do Evropské unie a musíme jasně říci, že Chorvatsko postupovalo po této cestě s obrovským úsilím. A pan komisař hovořil o zásadním tématu a to je spravedlnost. A mohli bychom nadepsat zprávu pana Hanese Svobody Spravedlnost, férovost pro Chorvatsko. O to jde. Nejde o privilegia nebo ústupky, jak zde správně zaznělo, ale jde o spravedlivý přístup. Chorvatsko je dnes zralé proto, aby přistoupilo do Evropské unie. Musí ještě v příštích měsících vykonat úsilí v určitých oblastech, ale nesmíme stavět před tuto zemi žádné umělé překážky, jak se to bohužel v posledních letech opakovaně činilo. Chorvatsko v historicko-kulturním kontextu patří spolu do oblasti Maďarska a Slovinska. I Chorvatsko je významnou středoevropskou zemí, do, která by měla být přijata do Evropské unie. Na základě celé řadě faktů se tomu tak nestalo, ale nyní čas nazrál. A proto toto žádáme. My nedefinujeme konkrétní datum, kritéria jsou důležitější a jejich splnění, ale žádáme, aby se nevytvářely zbytečné překážky a chovali jsme se v této zemi spravedlivě. A nyní pan Ivo Gajgo za liberály demokraty. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře Martony, vážený pane komisaři, Fíle, je to naposled, co hovoříme o této zprávě, pokud je o pokrok Chorvatska na cestě k plnohodnotnému členství v Evropské unii. Rád bych poděkoval panu Svobodovi, našemu zpravodaji, protože si opravdu vedl velice dobře v tomto úkolu a to už několik let. Rád bych mu poděkoval za nesmírně konstruktivní a přátelský přístup. Spra- na celé oblasti pracoval společně s chorvatskou vládou i se stínovými zpravodají. Podíváme-li se do minulosti a vezmeme-li v potaz veškeré okolnosti, za kterých se Chorvatsko před 20 lety stalo nezávislým státem, můžeme říci, že Chorvatsko v podstatě čeká na toto členství dlouho, možná až příliš dlouho. Pane ministře, vy jste hovořil velice konkrétně o vašich plánech které se týkají vyjednávání s Chorvatskem. A my podporujeme tyto plány a zároveň doufáme, že se zrealizují. V těch zbývajících měsících čeká Zahřeb ještě hodně práce. Kapitola 23 je kapitolou, které liberálové vždycky věnovali zvláštní pozornost. Včera pan předseda Ferhofstadt a i paní premiérka Kosorová hovořili na toto téma a dohodli se v této oblasti. Záležitost právního státu je zásadní, protože je klíčem pro spravedlivý postup a demokratický postup. Musíme zajistit svobodu médií, rovnost pohlaví a bezpečnost menšin i všech těch, kteří se odlišují. Paní Jadranka Kosorová si zaslouží náš obdiv za její boj proti korupci a zločinnosti. Zároveň musíme uznat to, že Chorvatsko se snaží o přátelskou spolupráci s ostatními sousedními zeměmi. Ovšem samozřejmě, že když udělíme zelenou Chorvatsku v té poslední cílové rovince, musíme zdůraznit, že je to zároveň signál, který vysíláme všem zemím v jeho východní Evropě. Toto jsou naše společná očekávání a Evropa by měla dokončit proces rozšíření. To způsobem ještě poslední věta, pane předsedo. Toto je jediný způsob, jakým se Evropská unie může stát vedoucí sílou ve stávajícím světě. Děkujeme, děkujeme a zároveň bych poprosil, abyste dodržovali řečnickou dobu, kterou máte k dispozici. A nyní paní Frančiska Katarina Brandner za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jako ostatní poděkovat panu Svobodovi za vynikající spolupráci v minulém roce a tento rok. Já myslím, že jak řekl pan posl, je to dobrá, spravedlivá zpráva a my se těšíme na to, že brzy přivítáme Chorvatsko, co nejdříve tedy, jak mile splní kritéria. Je to e, taková zvláštní země, která bude vstupovat a bude i naší zvláštní povinností, abychom zajistili, že i všechny ostatní země ze západního Balkánu budou mít stejnou příležitost je třeba se na to podívat z pohledu regionu a e, Chorvatsko, pokud teď bude tedy tím příkladem, tak určitě ti ostatní rádi budou napodobovat tento vzor. Je to naše velká odpovědnost, e, poněvadž je třeba si uvědomit, že pokud teď se to nepodaří, pokud teď uděláme chybu, tak to bude špatný příklad pro ostatní. Pro ně ta cesta bude potom těžší a někteří z vás již to řekli, kapitola 23, korupce je důležitá. Myslíme si, že zde i my jako Evropská unie bychom se měli na to podívat, podívat se tady do vlastních řád, do jaké míry i my jsme se do toho zapojovali a e, e, tedy Olaf by se měl podívat na to, do jaké míry Evropská unie také v tom hrá svou roli. Buďme k sobě upřímní. Poslední bod, e, vypořádání se s minulostí, to je důležitá součást zde byl zmíněn ten eh, tribunál pro bývalou Jugoslávii, ale je třeba, aby i tyto tribunály pracovaly lépe. Amnesty International vydala zprávu, kde zdůrazňuje celou řadu nedostatků ehm, a doufáme, že myslíme si, že tady je co zlepšovat, třeba pokud jde o ochranu svědků a tady bychom rádi viděli nějaké zlepšení, to je zásadní, aby Evropská unie na tom trvala, trvala i na, eh, tu, eh, na tom vypořádání se s minulostí. Jinak eh, já myslím, že všichni se těšíme na Chorvatsko, že bude tady s námi v parlamentu. Děkujeme. A nyní pan Jeffrey, pan Orten. Vážený pane kolego za ECR, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. My skutečně věříme v to, že rozšíření je jedním z nejúspěšnějších aspektů evropské politiky. Samozřejmě za předpokladu, že je to provedeno na základě přísných kritérií a lekcí, které jsme si vzali z předchozích jednání. Samozřejmě, že jednání s Chorvatskem, jak víme, je na dosah nebo dokončení těchto jednání. Ovšem je zde ještě záležitost korupce, reforma soudnictví, kde ještě čeká Chorvatsko hodně práce. Toto jsou zásadní záležitosti a naše obavy nejsou umělé. Chorvatsko představuje 4,5 milionu lidí a zdá se, že mají asi milion nevyřešených soudních případů. Je tam mnoho případů, které jsou propojeny s pozemkovými právy. Zároveň je to svoboda tisku, která je ohrožena. Bývalí ministři byli obviněni z korupce a mm, někteří hovoří o tom, že v podstatě to poukazuje na určité nedostatky, které zatím nebyly řešeny. To znamená korupce v oblasti soudnictví i politiku znamená, že je velice těžké bojovat proti organizovanému zločinu. I přes mm, tyto obavy eh, zdá se, eh, že ehm, Chorvatsko je na správné cestě. Tento proces ovšem by neměl být pouze formalitou, bylo by to smutné, ovšem musíme především vyřešit před tímto eh, dokončením jednání všechny zásadní problémy, které zde ještě před námi stojí. Děkujeme. Další kolega za Spojenou levici. Máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my za GUE souhlasíme s přistoupením Chorvatska do Evropské unie. Přejeme se, aby Chorvatsko bylo co, se stalo co nejrychleji členem Evropské unie. To je také přání chorvatského lidu. Byla splněna všechna kritéria pro přistoupení. Co se týče zprávy o pokroku, my ji vítáme, zvláště vítáme pokrok, co se týče posílení práv žen, uprchlíků, rovnoprávnosti mužů a žen a také Eh, dobrých sousedských vztahů s okolními zeměmi. Ještě je třeba zjednat nápravu v oblasti soudnictví a boji proti korupci. Existují i hospodářské a sociální problémy, chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost a pošlapávání práv pracujících. Je to dané tím, že tam liberální hospodářská politika, což ještě zhoršuje situaci jednotlivých obyvatel. Potřebujeme skutečný sociální a ekonomický rozvoj tak, aby měli všichni občané Chorvatska dobrý, důstojný život, sociální ochranu, znamená to boj proti nezaměstnanosti, zlepšení přístup na pracovní trh, možností vzdělávání a odstranění nerovnosti. Děkuji pan Jaroslav Paška za FD. Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane ministře. Od října 2005, kdy bylo přijaté rozhodnutí o zahájení vyjednávání o přistoupení Chorvatska do EU, provedlo Chorvatsko velké změny s cílem připravit svoji zemi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 Uh, kolik Kdybyste mohl začít od začátku, my bychom rádi tedy si vyslechli celý váš příspěvek minutový. Prosím. Pan predseda, vážený pán komisár Fiele, vážený pán Martoni, doufám, že jsme už eh, v preklade. Od oktobra roku 2000... Vážený pane předsedo, od října já se omlouvám, to je vážná porucha, veliká porucha, takže ještě jednou prosím. It is a English interpretation, any other interpretation. To je problém s, s tlumočením do angličtiny, všechno ostatní funguje. Cabinet, probably, they, they should know about that, they should know, our technicians. Že to je spíše tedy otázka techniku. Co naši technici na to? I was requested to speak in... Aha, takže eh, já jsem byl popros, poprosili mě, abych hovořil polsky, abychom mohli prověřit, jak funguje tlumočení do angličtiny. Dámy a pánové, potřebujeme ještě několik minut času a trpělivosti, protože máme technický problém. E, kolego Paška, proszę o rozpoczęcie swojego wystąpienia od... E, Takže žádám pana poslance Pašku, aby znovu zahájil svůj projev. Máte jednu minutu. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, od října 2005, kdy bylo přijaté rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů s chorvatskému přistoupení do EU. Udělalo Chorvatsko mnoho změn, tak aby se připravilo co nejlépe na vstup do EU. Nejvýznamnější pro pokrok nastal v minulém roce, v roce 2010. Tehdy se podařilo našim chorvatským přátelům uzavřít vyjednávání několika složitých kapitol a vytvořit změny v ústavě, a také civilizovaným způsobem řešit hraniční spory. Oficiální návštěva prezidenta Tadžiče ve Vukovaru ukázala, že vztahy mezi občany Chorvatska a Srbska lze budovat na základě vzájemného respektu, úcty a porozumění. Finalizace přístupového procesu je nyní jen v rukou chorvatské strany. Po splnění všech podmínek pro vstup, musí požádat o souhlas s tímto krokem i v celostátním referendu své občany. Já přeji chorvatským přátelům, aby se jim podařilo rychle uzavřít všechny otevřené kapitoly a aby ve veřejném referendu mohli potvrdit ochotu stát se členy Evropského společenství. Děkuji vám. A nyní pan Bronz. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Před 20 lety Chorvatsko e, vlastně bylo opuštěno a e, Chorvatsko e, muselo přijmout velké legislativní změny a také i muselo Eh, jak si stáhnout podporu, kterou dávalo eh, průmyslu, který zaměstnával hodně lidí. A mm, nyní tedy Evropská unie říká, že bude akceptovat Chorvatsko za člena, ale důležité je, že eh, všechny tyto změny vlastně byly učiněny před tím, než došlo k tomu referendu, než vůbec chtěli po lidech, aby se vyjádřili o přistoupení. A zde Eh, referendum eh, údajně bude pozitivní. To se bere za hotovou věc. Takže všechny ty změny vlastně se pro, provádějí předem, než se ví, zdali s tím lidé budou souhlasit. To se vidí jako pouhá formalita. Tato zpráva říká, že novináři si stěžují o tom, na to, že jsou pod nepatřičným politickým tlakem. A mm, jak tedy eh, potom můžeme říci, že takové referendum po takovým tlakem proběhne svobodně? Speakers. Děkuji. Další kolegové. Pan Elmar Brok, jedna minuta. Vážený předsedo, vážený předsedo rady, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Ano, nyní jsme v posledním kole přistupování. co se týče institucí, protože potom bude ještě jistě nesnadný ratifikační proces ve vnitrostátních parlamentech. Ale vzhledem k tomu, že jsem měl tu příležitost vidět přistupování minulých 12 zemí jako předseda svého výboru, tak mohu říci, že Chorvatsko je země, které dlouhou dobu intenzivně pracovalo na splnění podmínek. Takže zde došlo jistě k pozitivnímu vývoji. Měli bychom to podpořit také z politických důvodů, protože některé země stále čekají a je pro ně důležité vyslat všeobecný politický signál, že jsou dveře do Evropské unie otevřené ale Chorvatsko i ve vlastním zájmu bez ohledu na e, proces přistoupení musí pracovat na reformě státní zprávy a justice, tam, kde jsou přílišné průtahy v řízení. A to je něco, co škodí celkovému vývoji. Děkuji. Děkujeme. Pan Koran Form, jedna minuta. Thank you, Děkuji za slovo pane předsedo. Milí kolegové, především bych rád poděkoval našemu zpravodaji, panu Svobodovi, za úžasně odvedenou práci. Chorvatsko se přiblížilo Evropské unii a musí ještě předat ve svém úsilí v boji proti korupci. Reformy se musí stát realitou, musí být implementovány. implementovány. Hovoříme zde o soudnictví, hovoříme zde o rozsudcích, například případ Ivo Sanada. My jsme skutečně velice rádi, že politici i novináři projevili velikou odvahu, protože poukazují na případy korupce v této zemi. To je zásadní, protože korupce musí být potlačena. My samozřejmě potřebujeme, aby OLAF spolupracoval s místními úřady a aby objasnil to, co se děje v těchto případech, protože v některých záležitostech, korupčních případech nevíme, co se děje. Podobně jako zelení chceme, aby došlo k proaktivnímu přístupu ze strany EU, tak aby Chorvatsko nemuselo nést veškerý díl odpovědnosti v této oblasti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V této globální ekonomické krizi je povzbudivé slyšet, že Chorvatsko se blíží k členství. Pokrok eh, na mě udělá velký dojem, ale chci zdůraznit, že eh, toto by ale nemělo zastínit ty oblasti, kde čeká velká práce. A já chci zúraznit dvě. Za prvé je to reforma a posilování soudnictví. E, e, systém, nezávislý systém soudnictví je zásadní pro boj s korupcí a pro právní stát z dlouhodobého pohledu a i je třeba tedy eh, vyřešit otázku eh, těch zločinů. A boj proti korupci a organizovaný zločin zatím nemá žádný efekt. Dále je třeba, aby Chorvatská společnost eh, eh, se stala tolerantnější. Evropský projekt eh, je právě o usmíření, a to nejenom mezi zeměmi, a já samozřejmě kvituji s potěšením, jak se zlepšily vztahy se sousedy, ale jde o samotné usmíření uvnitř společnosti, hrozby a násilí na menšinách. To je nepřijatelné. Já chápu, jak je to těžké, ale jsem pevně přesvědčena, že Um, um, že pokud Chorvatsko vyvine v tomto úsilí, tak to bude ku prospěchu celé společnosti v Chorvatsku. Děkuji. Tomáš Piotr Poremba, jedna minuta. Další řečník je pan Poreba, jedna minuta. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, Jistě bychom měli podpořit maďarské předsednictví v jeho smělých cílech. Jde o uzavření vyjednávání s Chorvatskem do konce tohoto roku členství Chorvatska Evropské unii znamená pro nás významného konstruktivního spojence, který již dnes stabilizuje region a je příkladem pro další balkánské země, které pomýšlejí na vstup do Evropské unie. Rád bych dnes vyjádřil svůj respekt vůči reformám, které provádí chorvatská vláda. To se týká zvláště oblasti boje s korupcí, boje proti organizovanému zločinu a další. Samozřejmě jsou zde i otázky a problémy, které je ještě třeba řešit a já si přeji, aby se tak stalo co nejdříve. Jistě existují i některé informace z Chorvatska, které nám ukazují, že Chorvati nejsou zcela přesvědčeni o tom, že členství v Evropské unii pro ně bude pozitivní. Domnívám se, že bychom měli učinit taková opatření, aby se tento trend zvrátil. Děkuji. Děkujeme, pan Beledar, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Chorvatsko učinilo velký pokrok na cestě ke členství do EU. Eh, o tom není sporu a já z toho mám radost. Nicméně mám zde dvojí obavy. Za prvé korupce, ta je zde velmi rozšířená. Vy také paragraf 7 a 8 předloženého usnesení. Má to velký vliv na hospodářství a hospodářské vztahy s touto zemí. Potřebujeme lepší přístup k tomuto problému a jeho řešení, možná i ve spolupráci s evropskými orgány. Za druhé je to špatná státní zpráva v zemi. To je bod 28 našeho usnesení. Dobrou státní zprávu ale země potřebuje proto, aby mohla správně aplikovat evropskou legislativu a nepolkulávala v této oblasti. Dokud tato dvě témata nebudou vyřešena, mám obavy, co se týče rychlého tempa, o které usiluje maďarské předsednictví s ohledem na přistoupení Chorvatska. Chci říci, že nejde o přistoupení jako takové, ale cílem musí být kvalita přistoupení. A pak bude za to přistoupení podpořeno i obyvateli Nizozemska. Děkuji. Děkuji vám. Nyní paní Angelika Vertman jednu minutu. Děkuji. Celkově vývoj v Chorvatsku je na správné cestě. Teoretie je plná, praxe to musí ještě ověřit. Máme zde ale tři oblasti, kde je třeba ještě něco učinit. Za prvé, Chorvatsko musí ještě intenzivněji spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem v Hágu a řešit otázku lidských práv a pronásledování válenčních zločinců. Jak uvádí Amnesty International, stále ještě existují závažné případy porušování lidských práv, které je třeba dořešit. Ochrana lidských práv je zásadním tématem EU a zde nesmíme být ochotni přistupovat na jakýkoliv kompromis. Za druhé korupce. Ta se táhne celou společností, hospodářstvím a politikou. Vítám úsilí chorvatské vlády postupovat proti korupci ve své zemi, nicméně musíme také usilovat o to, aby tuto problematiku nadále řešila s eh, velkým úsilím. A za třetí, Chorvatsko musí v zájmu své vlastní země zajistit, aby zahájené reformy justice rychle pokračovaly kupředu. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní pan Lisek jednu minutu. Děkuji bardzo, <clears throat> paní předsedající. Děkuji vám, Paní předsedkyně, pane komisaři, vážený pane ministře, dámy a pánové. Před dvěma lety jsem byl v polském parlamentu předseda zahraničního výboru a měl jsem tu čest přivítat kolegy z Chorvatska. Tito kolegové mě konfrontovali s následující otázkou. Eh, víte, kolik lidí z Polska plachtí na chorvatských mořích. Jsou to stovky tisíc. Miliony turistů navštěvují tuto krásnou zemi každý rok a jsou ochotni potvrdit, že je to země, která je zralá na přistoupení. Kolegové se také ptali, jak polští kolegové postupují při restrukturalizaci loděnic. Domnívám se, že slova pana ministra Martonyho se stanou skutečností. Předpokládám, že maďarské předsednictví uzavře vyjednávání a dnes polský ministr zahraničí pan Čikorský nám oznámí podporu Polska. Děkujeme. A nyní pan Taler, jedna minuta. Vážený pane komisaři, vážená paní předsedající, vážený pane ministře. Rovněž bych rád poděkoval panu Svobodovi za odvedenou práci. Pokud jde o Chorvatsko a pana Svobodu, já skutečně věřím a doufám, že to bude poslední zpráva, že Chorvatsko se připojí k Evropské unii, co možná nejdříve. Jsem si jistý, že Chorvatsko bude schopno dohnat to spoždění. Pokud jde o rozvoj v oblasti kultury, umění, hospodářství, podle mého názoru Chorvatsko už mohlo být součástí té skupiny států, která se přidala do k Evropské unii před několika lety. Rád bych požádal chorvatské úřady, aby přidali v boji proti korupci. Dále je to mm, záležitost, která se dotýká svobody médií, Vstup Chorvatska do Evropské unie znamená, že otvíráme svou náruč i ostatním státům v této části světa, proto se těším na spolupráci s chorvatskými kolegy i v boji za utočení míru v této části světa. Děkujeme, pan Kovačev, jedna minuta. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, pane Svobodo, za vynikající práci. Já také doufám, že to je poslední zpráva, eh, než tedy Chorvatsko podepíše smlouvu o přistoupení. Domnívám se, že přistoupení Chorvatska k EU eh, bude takovým impulzem pro reformy v celém eh, regionu. Chorvatsko eh, svobodně ze své vůle svým sousedům poskytuje ty přeložené materiály evropských aky svým sousedům, takže vidíme z toho, že chce přispět i k přistoupení ostatních v regionu. I když každá země na našem kontinentě zažívá vlastní problémy, tak bychom neměli pouze pořád poukazovat na země na východě, když hovoříme o korupci a e, já myslím, že tyto problémy vyřešíme pouze, pokud spojíme úsilí. Demokracie a transparentnost to jsou základní hodnoty, takže bychom měli podporovat reformy na západním Balkáně a já přeji hodně úspěchu Chorvatsku. Děkuji. Pan Tokeš, minuta. Tisztelt elnök asszony, az unió... Měli bychom výrazně kritizovat Evropskou unii, protože i když země už byla připravená k přistoupení před šest lety stále jsou před ní kladeny překážky. Proto eh, jsou cíle maďarského předsednictví eh, něco, s čím můžeme jedině souhlasit, a tedy, že přistoupení Chorvatska má mít prioritu. Můžeme jedině souhlasit s Viktorem Orbánem, když říká, že sjednocení Evropy nemůže být kompletní bez integrace západního Balkánu. Země bývalé Jugoslávie znamenají určitou černou díru prostřed Evropy. Prvním krokem v tomto duchu by mohlo být právě přistoupení Chorvatska. Premiérka Chorvatska Jadranka Kosor na své včerejší návštěvě zde řekla, že je morálním závazkem zemí Jižní a Východní Evropy podporovat Chorvatsko, protože není alternativa k přistoupení Chorvatska. Děkuji vám, pane Tokeši. A nyní, dámy a pánové, se dostáváme k postupu ke DI. Hlásí se celá řada poslankyň a poslanců, celkem 18 tak to se asi nedostanou na řadu všichni, protože podle protokolu máme k dispozici pouze pět minut. Je to samozřejmě zajímavé téma, celá řada poslanců se chce vyjádřit, ale nyní dostane slovo pouze šest poslankyň a poslanců a prosím dodržujte čas jedné minuty jako řečnickou dobu. Stanovím pořadí, podle pořadí, v jakém se kolegové přihlásili o slovo. Pane Očip. Pani předničanca, zarówno sprawozdanie pana posła Swobody. Vážená paní předsedkyně, zpráva Hanase Svobody i zpráva předsednictví i zpráva komisaře Fileho eh, poukazují na to, že je zde dobrá atmosféra svědčící uzavření vyjednávání. Je třeba také podtrhnout vůli Chorvatska jako takového uzavřít toto vyjednávání. A také jeho vůle spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem. Tato nová perspektiva blížícího se uzavření vyjednávání a tato dobrá atmosféra bude dobrá i pro Chorvatsko. A to, že skončí 20 let čekání právě uzavřením přístupové smlouvy. Měli bychom také ocenit toto symbolické gesto, protože Chorvatsko například poskytlo všem sousedním zemím znění svých překladů. Předpokládám, že zpráva pana Svobody už je poslední v této řadě a budeme brzy moci Chorvatsko přivítat v našich řadách. Děkuji vám. A nyní pan Tabači. Pane komisaři, pane ministře, já jasně podporuji cíl maďarského předsednictví uzavřít vyjednávání do července. V celé řadě oblastí Chorvatsko dosáhlo většího pokroku a než některé stávající členské státy. Ale nicméně ještě je čeká hodně práce, jak i řekl dobře pan ministr Martony. Chorvatsko eh, je součástí velice komplikovaného západního Balkánu a máme zde další země jako Srbsko. Je třeba, aby naše, naši přátelé na západním Balkáně pochopili, že eh, eh, provádět reformy není pouze v zájmu Evropské unie, ale vlastního lidu. Ehm, musíme tedy se snažit i zlepšit situaci srbských a maďarských menšin a musíme umožnit návrat uprchlíků. Také i musíme vyřešit vztahy mezi Slovinskem a Chorvatskem. Já vím, že již eh, se hodně napravilo křivt a zde je třeba se snažit o usmíření i s dalšími se Srby a dalšími. Já se omlouvám, že vás přerušuji, ale musíme respektovat i to, že ve 12 začne hlasování. Pan Kičiny, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane ministře. Já skutečně doufám, že chorvatská vláda i Evropská komise projeví hodně odhodlání trpělivosti a zároveň energie. A možná 20. výročí chorvatské nezávislosti může být oslaveno právě dokončením těchto jednání. Toto je moje upřímné přání. Ovšem to, co je možné, je závislé i na stabilitě místní vlády a spolupráci mezi koalicí a opozicí v Chorvatsku. To, co potřebujeme v současné době, je i sociální přístup, odpovědnost na straně politiků, zásadní ekonomická krize hmm samozřejmě marginalizuje výhody pro tuto zemi i pro občany této země a jakékoliv spoštění by mohlo být v tomto ohledu obrovské následky, i když to nebudou tragické následky pro Chorvatsko, ale byl by to velice špatný signál pro západní Balkán, pro země, které aspirují o členství. Bez dokončení těchto jednání nebudou, nedojde k žádnému členství ani pozorovatelům a právě proto bych chtěl, abychom udrželi toto tempo a udělali vše, co je v našich silách. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající pan Kornel, jedna minuta. Voorzitter, Vážený pane předsedo, mám radost z toho, že se Chorvatsko čím dál tím více blíží k přistoupení. Zelení výrazně podporují vstup všech balkánských zemí i Turecka. Eh, podporujeme to proto, protože se domníváme, že jsou důležité reformy, které si přistoupení žádá, ale Chorvatsko ještě není s reformami u konce. Tento proces musí postupovat, proto se chceme pokusit při hlasování zajistit, aby se ve zprávě neobjevilo konkrétní datum. Možná, že bude Eh, možnost uzavřít vyjednávání v první polovině tohoto roku, ale možná tomu tak nebude. Nejde o to, kdy bude proces vyjednávání u konce, ale jde o to, aby v tom okamžiku Chorvatsko splňovalo veškerá kritéria. Protože pokud jsme se něco naučili z přistoupení Bulharska a Rumunska, je to toto. Neměli bychom jmenovat konkrétní datum, ale jasně se postarat o to, aby byly splněny podmínky. Chorvatsko by mohlo také zlepšit ochranu sexuálních menšin. A bylo by dobré, kdyby eh, náš předseda dnes přispěl k Gay pride v Budapešti. Prosím, respektujte čas minuta. Pokros, pokrok eh, Chorvatska hm, postupuje hladce, jak vyplývá ze zprávy, ale eh, samozřejmě musí všechny členské státy splňovat eh, korenská kritéria a takže i ta rozšířená, ale Unie by měla být flexibilnější, decentralizovanější a je třeba pogratulovat Chorvatsko, Chorvatsku v tom, jak bojuje proti korupci a já e, jsem rád, že Slovinsko již nebude blokovat přistoupení Chorvatska kvůli sporům o hranici. Je to bilaterální spor, ale v žádném případě by to nemělo bránit Chorvatsku ve vstupu. Také zda i malý spor s Černou horou. Já jsem zpravodajem a to také vyřeší e, soudní dvůr. A doufejme, že i Eh, se eh, vyřeší takto eh, vstupem Chorvatska celý, celá problematika západního Balkánu. Já jako zpravodaj pro Černou horu tak vím, že i to bude vlastně tlačit na Srbsko, Černou horu, aby pokračovali s reformami a doufejme, že Chorvatsko, až bude v Unii, nebude zase blokovat Srbsko. Děkuji, pan Molcer. Děkuji, paní předsedkyně. Mezi kandidáty na přistoupení je Chorvatsko, jak víme, zemí, které učinilo největší pokrok, ale není tomu divu, protože je nejsilněji ukotveno v kultuře střední Evropy. Uka- Chorvatsko ukázalo svoji připravenost například vyřešením rybolovného sporu. Je jistě potřeba, aby Chorvatsko učinilo i další úsilí, ale jistě zde má dobrou vůli, jako vidíme například při začení bývalého ministerského předsedy Saladera. I co se týče boje proti eh, válečným zločinům a jejich řešení, i zde došlo k určitému pokroku, ale ještě eh, uvidíme, jak eh, dopadne vydání válečných zločinců. Důležité je také se podívat na otázku na vrácení uprchlíků. Zde by se měla Evropská unie angažovat a také by měla usilovat o restituce dunajských švábů. Paní předsedkyně, já také chci zde eh, uvítat to, jak to usnesení pana Svobody je vyvážené a že je třeba, aby se podařilo přistoupení. Což mě vede k tomu, že bych chtěl upozornit na to, jak eh, veřejné mínění je eh, laxní k tomu, že údajně toto přistoupení je ve špatném okamžiku. Historie samozřejmě nemá svůj kalendář a teď je krize a po pádu berlínské zdi došlo k takové vlně přistoupení zemí, eh, postkomunistických zemí a jde to jedno za druhým. Mm, pane komisaři, já proto si myslím, že bychom měli vést velkou osvětovou komunikační kampaň v členských státech Unie a možná i v Chorvatsku, abychom vysvětlovali, že se hodně udělalo, že všechny kapitoly jsou dobře respektovány a že toto přistoupení je dobře připraveno. To je můj návrh, poněvadž přistoupení není v evropské kompetenci, to je v kompetenci členských států a jejich lidu. A tudíž naší povinností je zajistit, aby se ten vstup podařil a nesmíme eh, tedy eh, minout jakoukoliv příležitost i vzhledem ke krizi, kterou procházíme. Děkujeme, říká paní předsedající. Bohužel tím se dostáváme na konec části Catch the Eye a nyní bych poprosila pana komisaře. Máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, eh, dovolte, abych poděkoval za tuto povzbudivou a konstruktivní rozpravu eh, eh, rezoluce usnesení parlamentu podporuje práci, kterou provádí komise a je to i takové dobré vodítko pro naši další práci s Chorvatskem. A já především eh, vítám to, že eh, řada z vás hovoří o spravedlivosti, kvalitě, důvěryhodnosti. Ehm, to jsou slova, která jsme často slyšeli. Také souhlasím eh, s těmi, kteří dnes zdůraznili, že tento celý proces a toto celé úsilí jsou ku prospěchu chorvatských občanů a tyto výhody je třeba jim jasně komunikovat teď v příštích měsících. Dámy a pánové, konstruktivní podpora, kterou parlament poskytuje tomuto procesu přistoupení, je důležitým signálem nejenom pro Chorvatsko, ale pro všechny kandidátské země a potenciální kandidáty vaše podpora je podpoří v tom, aby zachovali tempo eh, svého úsilí směrem k vstupu do EU a směrem k úspěšnému uzavření vyjednávání. Děkuji, děkuji, ano, pane komisaři, a nyní pan Martony za radu. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, především dovolte, abych za naše předsednictví vyjádřil poděkování a uznání Evropskému parlamentu a především vašemu zpravodaji, panu Hansi Svobodovi, za neustálou angažovanost a pozitivní příspěvek do tohoto, v rámci tohoto úsilí. Nejenom pokud jde o úspěšné rozšíření o Chorvatsko, ale zároveň i o pokrok celkového procesu rozšiřování jsem pevně přesvědčen o tom, že toto úsilí, veškeré toto úsilí bylo velice jasně prokázáno i dnešní konstruktivní a užitečnou rozpravou. Zároveň jsem pevně přesvědčen o tom, že usnesení, které bude přijato, stůrazní zásadní roli, kterou hraje Evropský parlament v tomto ohledu a která jde nad rámec pouze těch konkrétních záležitostí, které se dotýkají vstupu Chorvatska do EU. Bude to zároveň nesmírně důležitý signál, který vyšleme i veřejnému mínění v Evropě, našim občanům Evropské unie o tom, že rozšíření skutečně slouží zájmům našich občanů a přesvědčí je o tom, že ta určitá únava z rozšíření, kterou zde cítíme a kterou jsme pocitovali po takzvaném sjednocení Evropy, že ta únava už je pryč a že ten vlak procesu rozšíření pokračuje dál a jede dál. Ovšem zároveň to bude velice důležitý politický signál pro ostatní kandidátské země, země, které aspirují na členství. To je zdůrazněno ve vaší zprávě a zároveň v tomto usnesení. A my jsme si vědomí toho, že klíčovým faktorem stability, spolupráce, usmíření na západní Balkáně, že to se vyřeší právě evropskou perspektivou, která musí být kredibilní a musí být podpořena konkrétními opatřeními. A o to jde i v rámci tohoto procesu přistoupení Chorvatska do Evropské unie. Víme, že nás čeká ještě hodně práce. Evropa ještě není celkem, který bychom si přáli a naším cílem, naším základním cílem je pokračovat v tomto procesu a v jeho rozšiřování. Zasnělo jste mnoho zajímavých, důležitých poznámek. Zda například ten proces jednání byl příliš dlouhý, či nebyl příliš dlouhý. Je pravda, že už to trvá téměř 6 let. Je to delší, než řekněme, proces přístupových jednání s našimi zeměmi. Ovšem to, co bych doporučil v současné době, je zaměřit se na budoucí proces a na urychlení tohoto procesu do budoucna. To, co je mm, Dále jsme se hovořili o důležitý, důležitém pokroku, důležitých cílí, které již byly splněny na obou stranách a já bych zdůraznil naše odhodlání neustále odhodlání a zároveň to, že věříme, že na základě úsilí na obou stranách eh, dosáhneme rozšíření, které bude důvěryhodné a procesu, který bude důvěryhodný, což bude velice důležitý signál pro nás, pro všechny, nejenom v EU, ale mimo Evropskou unii. Ještě jednou vám děkuji za tyto nejsměrně důležité argumenty, poznámky a připomínky a rád bych poděkoval i Evropské komisi a věřím, že budeme schopni dosáhnout našich cílů, to znamená dokončit jednání před černem letošního roku. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, děkuji, pane ministře. Kolegové, máme návrh usnesení. Rozprava je uzavřena a hlasovat se bude ve 12 hodin dnes. což nás přivádí k dalšímu bodu programu, což je společná rozprava o Evropě 2020 eh, eh, pokyny pro politiku zaměstnanosti. Máme zde prohlášení komise